platí tyto nominace za schválené. Navíc vám sděluji, že středy, ve středu podle článku 74 jednacího řádu společně s předsedou eh, Rady Evropské unie eh, podepíší šest eh, právních aktů, které byly schváleny. Tituly příslušných právních aktů budou uvedeny v zápisu z tohoto zasedání s dodatkem, že